dobrý den um, znovu zahajujeme dnešní zasedání. Zápis um, jsou eh, k dispozici. Jsou nějaké námitky? Um, mm, vidím, ne, žádné nevidím, takže zápis je s tímto schválen. S eh, frakce SND jsem dostala žádost na jmenování výboru. E, to bude zveřejněno v zápisu z dnešní schůze. E, pokud nejsou, nebude žádná námitka zveřejnění, tak e, toto nominování bude považováno za potvrzené. Tím se dostáváme k dalšímu bodu, to je prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k situaci v Sýrii. V zastoupení paní místo předsedkyně Vysoké představitelky dostane slovo pan Hán. Máte slovo. Děkuji. Válka v Syrii vstoupila do další fáze, především po americkém oznámení stažení jednotek, ale politické řešení krize stále není v dohledu. Je jasné, že jediný udržitelný způsob, jak dál, je eh, vyjednané řešení v rámci pod záštitou OSN. Nebudu eh, to opakovat, ale eh, s, um, bez toho nedojde k míru a stabilitě v zemi a v tomto regionu. Seve, Východ eh, Syrie je předmětem jednání mezi kurdskými um, silami USA, Ruskem, Tureckém a syrským režimem. Dajš ještě není eh, poražen a je třeba zabránit tomu, aby se teroristé nevrátili do budoucna. Chápeme bezpečnostní obavy Turecka, ale myslíme si, že mohou být řešeny pouze, pokud suverenita a integrita syrského státu bude zachována. Jakákoliv bezpečnostní uspořádání pro sever, mm, doufáme, zajistí bezpečnost pro všechny občany a zabrání dalším střetům. Hmm, mezidobí um, al-Nusra, tedy větev al-Kaidi, se uh, konsoliduje v Idlibu na severozápadě Syrie. Toto nás donutilo ehm, pozastavit programy v provincii Idlib jako preventivní opatření. Totež se stalo na jihu Syrie, kde nebylo možné pokračovat v naší práci. Bohužel ehm, potřeby jsou naléhavé. Jediná pozitivní věc je ehm, Poslední humanitární dodávka na, eh, do tábora na hranicích s Jordánskem, kde je 60 tisíc Syřanů, včetně žen a dětí. Humanitární organizace potřebují přístup do celé země. Všechny přechody do Sýrie musí zůstat otevřeny. Především ty na severozápadě a severovýchodě země. Je to ještě ur, více urgentní v zimě, především pro stovky tisíc vyhnancí v táborech žen a dětí, které, kteří bojují o přežití. Budeme i nadále chránit civilisty v případě jakékoliv ofenzívy a mm, prosazovat ochranu humanitárních pracovníků. V oblastech kontrolovaných režimem slyšíme zprávy o svévolném zatýkání. Eh, ne, nedošlo, nedochází ke spolupráci, korupce roste, válečná ekonomika je zdrojem živobytí pro řadu lidí. Eh, Evropa nebude schopna přispět k rekonstrukci Sýrie, pokud nedojde k politické transformaci. Syrský režim neangažuje v procesu pod vedením OSN a pokud budou lidská práva i nadále porušována, tak se to nezmění. Co se týče návratu syrských prchlíků, UNHCR nám dále říká, že podmínky eh, pro důstojný a bezpečný návrat ještě ne, neexistují. Potřebujeme systém, abychom monitorovali, co se stane s těmi navrátilci, zajistit jejich ochranu a podmínky pro Eh, návrat. Nebudeme Syřany žádat, aby se vraceli tam, kde jim hrozí své volné zatýkání, nucené odvádění do armády a mučení. Ze všech těchto důvodů i nadále podporujeme politický proces v Ženevě jako jediný možný způsob, jak ukončit válku. Nemůžeme prostě ten konflikt zma- z- zmrazit. To by bylo jenom recept na další utrpení, další radikalizaci, další nestabilitu a násilí. Eh, paní Morgerini je v kontaktu s OSN, s vyslancem OSN do Sýrie, Ketem personem a podporuje ho v jeho úsilí. Ten se eh, setkává se všemi aktéry, aby znovu nastartoval ženevský proces. A Právě v březnu bude třetí konference v Bruselu o Sýrii OSN, která se zaměří na tři pilíře. Podpora politického procesu, humanitární pomoc a regionální rozvoj. Naším cílem bude zajistit, mm, že budou platit závazky, mm, plnit no, dlouhodobé potřeby Syřanů. V letošním roce budeme také hostiteli v Evropském parlamentu dialogu s ministry a nevládními organizacemi a občanskou společností z Syrie, Libanonu, a Turecka, Turecka. Syřané žádají udržitelné řešení války, žádají eh, zemi, kde si každý najde své místo, bez ohledu na víru, etnikum a sociální původ. Syřané potřebují dojednané politické řešení, které povede k usmíření, rekonstrukci, inkluzivní demokratické Syrii. To je i nadále naším cílem jako Evropanů a já děkuji Evropskému parlamentu za podporu při přípravě eh, té eh, plánované konferenci o Syrii. Děkuji vám, děkuji, pane komisaři, a nyní eh, budou, dostanou slovo řečníci za frakce. Jako první pan Salafranka, 1 minuta 30. Děkuji, pane komisaři, dámy a pánové. Opět Syrie na programu jednání našeho parlamentu a opět tedy hovoříme o krizi, která nekončí a eh, je to 5 milionů 700 eh, tisíc uprchlíků, 212 eh, milionů humanitárních potřebách, 6 milionů dětí z toho a navíc porušování lidských práv a země úplně zničená. A to mě velice zneklidňuje. Zde i se stáhly Spojené státy a dochází k tomu, že 65% již v podstatě území se konsolidovalo pod vedením hm, pana prezidenta eh, Syrie Rusů a zde tedy je to Eh, tedy situace, kde v podstatě vznikl úplně nový scénář, jak bych řekl, studené války. Zde máte Spojené státy, které, eh, které, kteří se spojili s Izraelem a potom eh, v Soči se sejdou Rusko, Turecko a i Syrie se snaží hledat nové své spojence, jako Emiráty a Jordánsko. A skutečně, pane komisaři, je těžké teď v podstatě i mm, přijmout nějakou společnou strategii a zmobilizovat potřebné e, zdroje na těch různých mezinárodních konferencích a zde, e, ale my musíme podpořit generálního tajemníka jeho cestovní mapu. Pane komisaři, stačí to, aby utrpení této země, která je tak zmučena, aby skutečně to stačilo a vyřešilo se to tam? Děkuji. Děkuji jménem frakce SVD. Pan Bostináru máte také jednu a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Někteří eh, říkají, že válka v Sýrii ukončila, eh, ukončena, ale myslím si, že to tak není. Eh, dochází tam k velké krizi a nebylo dosaženo žádného pokraku v řešení tohoto konfliktu a mír, mír je stále neskutečně daleko. Sýr, Syrsko, ruská, Uh, vojska se tam snaží bojovat proti teroristickým skupinám. Dopoužívají se tam určité zakázané zbraně. Válka skončí až tehdy, až se podaří dosáhnout politického eh, přechodu s plnou odpovědností, eh, zavedením eh, justice, tak aby 6 milionů uprchlíků a 4 miliony lidí, kteří jsou umístění v táborech, se budou moci vrátit domů a budou chráněni svým státem. Teprve potom může začít rekonstrukce. Justice zůstává klíčovým slovem. Zatím tam dochází k válečným zločinům, systematickému mučení a členové eh, bezpečnostních složek jsou eh, zatýkáni, dochází k stálému využívání zakázaných zbraní ze strany syrsko-ruské vojenské aliance. Pokud eh, systém spravedlnosti justice nedokáže zajistit eh, nezávislé stíhání a vyšetřování, tak nebude nalezeno udržitelné řešení. Evropská unie nemůže souhlasit s tím, že bude postavena předhotovou věc, Eh, strany Bašara el-Asada a jeho ochránců. Děkuji. Děkuji. Jménem EKR pan Tanok, prosím, máte jednu a půl. Sadly, the the of brutal... Paní předsedkyně, eh, Přežití eh, brutálního režimu Asada je nyní nepochybné a zdá se, že americké jednotky brzy odejdou ze Sýrie, což za sebou zanechá bezpečnostní vákuum. Tisíce bývalých bojovníků ISIS jsou eh, rozptýleni v Syrá, Syrii a Iráku. Ehm, eh, také se konsolidují síly v Idlibu a boj proti extremismu stále neskončil. Ehm, ruští a tureční ministři se sešli, aby diskutovali situaci v Idlibu a shodli se, že je třeba eh, zastavit pokrok DES a Mm, s tím, že miliony mm, civilistů žijí v Idlibu, tak si musíme uvědomit, že ty brutální eh, podmínky, za kterých žijí, jsou stále zhoršovány mm, bezohlednou snahou Asadova režimu znovu převzít tuto provinci za jakoukoliv cenu. EU přihlíží tomuto dramatu a tragédii jenom jako pozorovatel, ale dlouhodobé diplomatické vztahy s Damaškem, Eh, pod Asadem budou velice problematické. Děkuji. Eh, Děkuji. Jako další má slovo eh, za ALDE paní Scháke dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Slib, mm, že se to už nikdy nestane, umírá v syrských vězeních. To řekl um, Jasmine v Washington Post. Um, um, pro, prokázal eh, případy statečných Syřanů v hm, jejich utrpení ve vězení. Eh, Syřan eh, tyto důkazy s velkým rizikem propašoval ven. A já souhlasím s těmi, kdo říkají, že Evropa stále platí, ale ne, nehraje žádnou aktivní roli v Syrii. Stále nám chybí společná strategie. Samozřejmě náhlá změna eh, USA v Syrii má velké důsledky. ISIS není poražen. Mm, mm, slyšel eh, lesem, eh, eh, že hm, je možné najít nevojenské řešení, což ovšem nemění situaci, že vojenské pohyby vytvářejí eh, na daném území realitu, kterou musíme vnímat reálně. Musíme tlačit na válčící strany, aby byli chráněni civilisté, především v Idlibu. Lidé, kteří byli nuceně vyhnáni, Alepa, Homsu, nyní jim hrozí, že se znovu stanou cílem útoku. Musíme zajistit, aby to, co děláme, co týče sankcí vůči Sýrii, tak aby bylo též implementováno. Máme cílené sankce, eh, jak eh, potrestat jednotlivce, aniž bychom trestali celou populaci. A musíme zajistit, že celý balíček sankcí bude mm, chytře aplikován. Slyšeli jsme o belgických firmách, které eh, posílají tuny chemikálí do Sýrie nebo vítají Ali Mamluka, bezpečnostní toho, eh, mm, úředníka, který nemá vstupovat do EU. Musíme dodržovat své závazky. Libanon, Jordánsko, Turecko, tlak na lokální komunitu roste. Mladí, zranitelní lidé za to eh, platí vysokou cenu. Je nutné řešit sexuální vykořišťování žen a dívek a zabránit, aby nes spadaly do eh, rukou eh, vojenských milicí. Eh, nyní by měl slovo pan Jega Aguengel, ale ten tady není. Takže pan Raimon za zelené. Máte slovo. Jedna minuta třicet. Dvě minuty, pardon. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři Háne, dámy a pánové. Já věnujeme se zde tedy speciálně syrské otázce, hovoříme v boje se, dochází tam stále, ke stálému boji proti islámskému státu kurdské eh, skupiny eh, v následujících eh, hodinách dobily poslední území, takže byl to velký dobrý výsledek a Evropa by měla být za to vděčná. Místo toho stále vlastně necháváme Kurdy jaksi plavat. Regiony ve východní Sýrii už eh, jsou demokratické, nejsou tam jen kurdské menšiny, žijí tam jezide, jezidové, arabové, křesťané, sekulární arabské skupiny je tam více arabských vojáků než kurdských a ti se snaží vytvořit autonomní demokratický region. Podařilo se jim dosáhnout pokroku, už mají školy, mají nemocnice, investují, ale mají malou podporu z Evropy. A nyní jsou ohroženi tureckém Erdoganem, kteří překračují hranice a snaží se tam zasahovat. A Evropa nepodniká nic, aby jim pomohla Měli bychom tedy eh, požádat komisaře, aby vyvíjel větší tlak na Turecko. Pokud tento projekt v severovýchodní Syrii eh, by neuspěl, tak i Evropa bude mít, eh, bude mít program. Je zde 900 evropských občanů, kteří tam jsou uvězněni. Kurdové šíkají mi je, ne, nepustím, ne, propustíme tedy, pokud Erdogan zaučí a tam vlastně hrozí, že tedy z nich vniknou teroristi. Takže máme skutečně nejvyšší zájem na tom, abychom eh, se zasadili o to, aby tam byl zastolen, nastolen mír. Měli bychom více spolupracovat a být více vděční kurdským spojencům a více podporovat. Děkuji. Jménem frakce EFDD pan Carver. Jednu a půl minuty. Pane Pane komisaři, v prosinci tam došlo k tragédii eh, i s mojí s islamským státem. Automaticky byla eh, tam mm, a při vytváření nové národní eh, identiky. Syrie je samozřejmě velmi komplexní problém. I prezident Trump učinil v nedávné době určitá prohlášení o Syrii co se týká eh, zásahů v eh, se na severovýchodě Sýrii, musíme, nemůžeme eh, umožnit, aby se to tam dále šířilo a musíme to zařadit aktuálně na naši agendu. Musí tam být dosažena rovnováha v tomto regionu, zejména potřeba zajistit ochranu různých skupin, které bojují. Musíme podpořit tyto síly, uznat, jaké, jak, jaké riziko a myslím si, že, že, abychom podívali, co tam bude. Musíme být realističtí v našem přístupu, musíme se poučit, pokud se nám nepodaří toto ovlivní, tak se nám nepodaří zaručit žádné eh, případné lepší výsledky. Pane, paní předsedkyně, musíme eh, spomáhat Syrii, Syřanům budování budoucí prosperity a posilování bezpečnosti i, a to i v našem zájmu, tedy jakožto eh, Evropské unie a západních států. Děkuji. Děkuji jménem frakce ENF paní Arnoty. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Atlantské Eh, monarch a eh, koncerny už nejsou vlastně, neovládají hru v Syrii a já jsem vděčna. Rekonstrukce a návrat eh, uprchlíků dolů. No, to je hlavní úkol, ale vlastně máme tam e, naše spoluobčany, jsou, máme laxní zákony, které se starají a urč- někteří nás ideologicky jsou 450 radikalizovaných vězňů, někteří džihadisté výjdou na konci roku z vězení podle Delibep francouzské ministrině spravedlnosti. Ministr e, vnitra Kristof Kastane oznámil jejich návrat do Francie 230 dalších teroristických bojovníků v Belgii, 192 islamistů bylo propuštěno od začátku syrského konfliktu. Je potřeba naléhavě revidovat naši legislativu tak, abychom skutečně byli striktní eh, zbavujme eh, národnosti těchto, tyto islamisti, kteří mají dvojí národnost a, e, a, a vyhošťujme je, bo, bo je spíše, protože jsou to zráci, kteří budou, eh, postarajme se o to, aby byli skutečně souzeni tak, jak mají za nezařazené. Pan Sariopoulos na, dvě minut, na jednu minutu. Spojené státy se vlastně nestahují, spíše přeskupují ty svoje síly tam a naopak zvyšují svoji přítomnost. Irán je hlavním cílem a mm, s tím, že se připravují, vyjednávají a mm, Rusko, Turecko, Izrael a mm, Egypt tam také posilují svoje pozice a plánují, jaká bude situace, až válka skončí a mm, tedy na celém středním Blízkém východě a Evropská unie v podstatě dělá podobné věci, to znamená eh, podporuje troj, tři, tripartitní mm, přístup eh, s Izraelem, s Řeckem a někdy řecká vláda se snaží být takovým komunikačním kanálem pro Turecko. NATO a eh, Spojené státy nepropagují mír, naopak válku a chudobu. Děkuji, tak to byly řečnice a řečníci za frakce a nyní se dostáváme k dalším řečníkům. První pan Tekeš na jednu a půl minuty, prosím. Elnök asszony, a hosszantartó gyilkos háború sújtotta Szíria helyzetét. Děkuji. Az üldözött keresztények sorsát kívánom elő. Děkuji, já bych se chtěl zmínit o pronásledovaných křesťanech. Podle studie organizace Open Doors eh, křesťané jsou po eh, stíhání v 70 zemích. Křesťanství je jedno z nejpronásledovanějších náboženství ve světě. Syřané jsou na 11. místě na tomto seznamu pronásledovaných křesťanů a polovina jejich eh, přišli o polovinu křesťanských obyvatel od začátku tohoto konfliktu. Od začátku války Evropská unie eh, investovala 10 milionů eur do humanitární pomoci Syrii a to bychom měli zdůraznit a přivítat. Nicméně to samozřejmě neřeší tuto dlouhodobou krizi, je potřeba v prvé řadě odstranit příčiny této krize. Válka v Sýrii musí být konečně ukončena. V v uprchlické politice by se měl vzít maďarský model jakožto příklad. To znamená, jakožto nejlepší příklad humanitární pomoci, to není přijímání 100 tisíců uprchlíků, ale zajištění jejich návratu do jejich vlasti. Viktor Orbán má názor, že bychom neměli implementovat problémy do Evropy, ale že bychom měli poskytovat tu pomoc na místě v zemích původu. Proto v Maďarsku bude zřízen post státního tajemníka, který se bude zabývat stíháním a pronásledováním křesťanů a i by měl podpořit eh, syrský stát a syrské křesťany při restrukturalizaci a obnově státu. To znamená tedy při obnově státu bude zajišťovat jim pomoc. Eh, jako další dostane slovo paní Valenciano na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně zde eh, eh, nemůžeme hovořit o válce ve Sýrii jako o minulosti. Ne, přece my na našem vlastním území mm, vidíme osudy eh, o lidí, kteří utíkají před hrůzami, tedy ten konflikt je tam pořád živoucí. Je to válka, která působí obrovské škody. V podstatě zde se oživila studená válka, ty dva póly, Spojené státy, Rusko, Čína a v podstatě ty i mm, mm, pod, ty podminovávají možnost se dohodnout v Radě Evropy. A zde je to téměř vina vlastně, kterou nesou. A protože mm, jsme vinni za to, že se neredukuje utrpení syrského e, lidu a v podstatě tisíce, tisíce lidí zmizelo v podstatě a stovky tisíc dětí eh, byly zabiti pod bombami buď Mezinárodní koalice nebo Ruska. Co se děje teď? Nic. A toto přece nemůže skončit jen tak, že bychom neukázali na vyníky. A zde se ho, hovořilo o tyranii Asada. Ale co opozice v Syrii, která se snažila bojovat za demokracii? No, to už si ani nepamatujeme. A co kurdové, kteří jsou ohroženi? A třetí konference o budoucnosti Syrie, tak ta by měla hovořit o odpovědnosti. Zde nemůžeme hovořit o eh, eh, budoucnosti, jako kdyby se nic v minulosti nestalo. A to musíme chtít. Odpovědnost nemůžeme eh, ignorovat tyto hrůzy bez toho, aniž bychom pojmenovali, kdo za co zodpovídá. Jako další dostane eh, slovo pan Belder na jednu minutu. Hmm, děkuji, paní předsedkyně. Um, vidíme, že Turecko žádá o členství EU a to nemůžeme ignorovat. Um, podívejte Podívejme se na útoky Ankary v Sýrii v roce 2016, 2018, v enklávách Afin, v severní e, Sýrii, které byly e, se staly vlastně tureckými protektoráty. E, zdroje e, mluví vlastně o Turecké republice v severní Syrii podle Turecké republiky Severní Kypr Eh, snaží se podkopat teritoriální integritu Sýrie a jenom mluví o zachování integrity. Viděli jsme problémy křesťanů eh, v severní Syrii. Turecko dělá všechno, aby, včetně používání milic, aby tam prováděla etlo, etnické čistky. Jak e, mm, Může EU neřešit otázky týkající se křesťanů? V, tedy paní Bautmans na dvě minuty. Děkuji, ehm, pane předsedo, pane komisaři. Mnoho kolegů to již řeklo. Osm let probíhá tento konflikt v Syrii. Tak dlouho už to trvá. Osm let. Začalo to míro, pokojnými pro, testy za demokracii a už to vedlo k jedné z nejkrvavějších válek. Byli jsme svědky útoku mm, plynu, plynem, lidé, více než 400 lidí zahynulo, 400 tisíc lidí tedy zahynulo, 12 milionů bylo nuceno opustit své domovy, miliony jsou zraněni, takže stále je tam chaos syrská vláda se snaží eh, bojovat. Izrael také bojuje za své zájmy, i USA. Na severu zase Turecko bombarduje. A kromě toho Trump nyní říká, že stahuje své jednotky, že byl poraženi, když experti tvrdí, že to není pravda. Někdy mám dojem, že EU i v tomto parlamentu eh, mluvíme o jednom z nejkrvavějších konfliktů na Zemi, kde lidé jsou bombardováni, děti jsou zabíjeny a už to běží 8 let a nic se neděje. Ne, téměř nikdo tady není, když diskutujeme o tomto konfliktu. A já můžu jenom doufat, že Evropa, vy, komise, Eh, udělají, budou věci dělat jinak. Doufám, že nas, budou sankce, že budeme schopni řešit kořeny tohoto problému. Pane komisaři, vy tady máte zemi, eh, kdy děti mm, nežijí v míru jako my. Měli byste bouchat pěstí do stolu a snažit se ukončit tento konflikt. Já odpovědi nemám, jinak bych vám je dala, ale vy byste měl být chytřejší a dát těm dětem budoucnost. Děkuji. Děkuji, pan Orbán Krespo, máte jedno a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně Syrie. Je příkladem selhání mezinárodního společenství, ale také je to příklad, opět další příklad eh, pokrytectví. V podstatě eh, stejně mm, Mm, takže tak jsme se chovali pokrytecky vůči islámskému státu. I tak se, hovoř, se eh, díváme slepě na útoky ze strany Erdogana a Turecka a tak, jak útočí na civilní Eh, občany a jak eh, i vykořišťuje Kurdy tím, že eh, v podstatě i zde dostává nelegálně tedy to, co Kurdům ukradne, dostává to tedy nelegálně například olivy do Španělska. A zde tedy my musíme především prosazovat mezinárodní právo, abychom skoncovali s tímto syrským konfliktem. To je zásadní, aby kurdové také mohli apel, eh, aspirovat na svá práva, politická a občanská práva, aby nebyli vyhlazeni z mapy právě kvůli tomu, že na kurdské území vstoupí turecká armáda. A zde my bychom měli zrušit preferenční smlouvy se s, například s Turky kvůli Kurdům právě a um, další rezoluce, slova, krásná prohlášení, konference a tak dále, to jenom nahrává geopolitickým zájmům, ale nekoresponduje to za zájmům ani Kurdu, ani většiny Syřanů. Děkuji. Děkuji, pane Urbane Karespo. Paní Šojdrová má modrou kartu na vás. Jste ochotený akceptovat? Ano, prosím, paní Šojdrová

já, když jsem mluvil o odpovědnosti mezinárodního společenství, no tak eh, odpovědnost EU například, ano, tak jsem měl na mysli ty preferenční dohody, smlouvy s Tureckem, které máme. A za druhé, my vlastně jim dovolujeme, že třeba i ty olivy, které, olivy, které Turci kradou Kurdům, tak je vyváží Turci tyto olivy na evropský trh. A takže zde vlastně my musíme hovořit o různých zájmech v mezinárodním společenství a to se všechno tam eh, dostalo do té války s Tureckem a v podstatě to zcela eh, poškozuje především kurdský a syrský lid. Děkuji. Děkuji, paní Lochbiller. Máte minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Situace v severní Sýrii je nadále velmi špatná. Jednak Turecko několikrát ohrozilo vojensky kurdské eh, tábory v regionu Ružava a syrská vláda se snaží znovu získat kontrolu nad celým územím. To se týká i provincie Idlib, kde asi 3 miliony civilních obyvatel žije a jsou a velmi aktivní jsou tam ozbrojené skupiny. Na, se, na severu působí syrské a turecké vojenské síly a tomu je potřeba zabránit. Evropská diplomacie musí i dále se snažit o znovu eh, zahájení mírových eh, řešení s Tureckem a s PKK na konferenci v Bruselu v Sýrii musí zástupci syrské eh, občanské společnosti být přiměřeně zastoupeni a také uprchlíci ze Sýrie musí i v budoucnu eh, být eh, vůči, vůči nim tedy programy přesídlování a mít cesty přístupu v Evropě, kde získají ochranu. Děkuji. Pan Marušik, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud by Syria byla na, na jiném místě na země, tak by se někdo o to o ní nezajímal. Možná orgány a vlády, možná jsou tedy horší země, kde ještě není to ani tak problém Syrie, ale spíše problém východu, protože eh, východ koncentruje agrese eh, na, na různé síly a různé země jsou, ruino, jsou zrujnované. Líbie, Tunisko, Egypt, Irák a vlastně je tam také obrovská humanitární strategie, ale my na to si zapomínáme. Hovoříme o Syrii, která ještě není zcela zrujnovaná. Pokud chceme pochopit, co se děje, v, odkud ten konflikt pochází v tomto území, tak se, si musíme říct, jaké jsou skutečné důvody těch externích vojenských zásahů do Sýrie. Kdo tam bojuje, proti komu, proč, jaké vnější síly a kdy tam a až teprve, až dokážeme toto pochopit, tak budeme moci začít přemýšlet o řešení problému. Děkuji, pan Pitelius, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já Eh, po, tedy po tom překvapivém oznámení pana Trumpa o tom, že se americké síly budou stahovat ze Sýrie i tedy navzdory přestože situace je tedy tam velmi složitá. Toto rozhodnutí o stažení bylo přijato bez konzultací s ostatními silami, které jsou tam zastoupeny. A to vlastně způsobí, že v Sýrii se vytvoří určité prázdno Eh, kde vlastně různé skupiny tedy bojují za své zájmy. Nemám dostatek času na to, abych hloubkově analyzoval tuto situaci, ale na té syrské šachovnici všichni ti aktéři se snaží samozřejmě vyhrát, ale jediný, kdo tam skutečně chybí, je Evropská unie. Evropská unie se rozhodla od začátku této krize, této války, že vlastně bude jenom na chvostu americké politiky a máme zde hrozbu Turecka, která je zase zesílená. Agresivita Turecka skutečně bude ještě zesilovat a potom jsou zde také džihadisté z islámského státu, kteří možná utrpěli vojenský neúspěch, ale jsou zcela schopní vracet se nebo příště do Evropy a zase zde páchat teroristické útoky. Děkuji, pane Epitideo, pane Epitideosi. Je zde na vás modrá karta od pana Itariče. Souhlasíte s tím? Ano, tak prosím, pane Itariči. Thank you, sir, for taking the question. I'm sorry I can't face you behind me. Eh, pardon, já jsem hm, vás neviděl za sebou. Souhlasíte s tím, že Syrie je um, dobrý příklad toho, že když někdo z něžku začne podnikat vojenskou intervenci, a tvrdí, že mm, podporují e, demokracii, pak toto zastoupí Rusové a někdo další, tak to otevře pandořinu skřínku všech těch problémů, kterým teď čelíme. E, a možná e, pan Trump by měl jít příkladem dalšímu, aby konečně ty lidi nechali na pokoji. Ehm, mm, já úplně souhlasím, já si nepřeju zacházet dál. Mm, je to přesně tak, jak jste to popsal. To se děje a nijak to nepomáhá eh, našim, ehm, našemu vlivu jako EU. Jako další má slovo paní Měnmo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Konflikt je velice komplexní, o tom těžko lze hovořit v pár eh, minutách. Má řadu stránek eh, a také i je to eh, evidentní na tom, že tolik třetích států se do toho angažuje. A mm, mm, zde Spojené státy Evropské unie v podstatě Eh, zredukovali svůj eh, vliv tam, protože USA se eh, ohlásilo, že se budou stahovat. A teď o tom rozhoduje kdo? Irán, hm, Turecko, Rusko a Damašek. A zde Evropská unie přece by měla mít větší vliv. V Syrii nejde pouze o zničení Daesh, tedy islámského státu, jde o to dát nový impuls politickému procesu, tak aby budoucnost eh, rozhodovala se demokraticky, tedy většinově. Jde o eh, zemi, která je nám velice blízká, u zemního moře, takže má všechno velké dopady na nás a včetně té velké krize uprchlíků v roce 2015, což mělo obrovské dopady na hranice EU. A tudíž musíme více se angažovat eh, do budoucnosti a současnosti Syrii. A pane komis komisaři, já bych rád, abyste nám řekl, jaké jsou výsledky nedávné schůzky vysoké představitelky s Arabskou ligou. Děkuji. Děkuji. Děkuji jako další pan Guerrero na jednu minutu. Děkuji. Před pár dny bývalý vysoký představitel EU Javier Solana zveřejnil článek s názvem Eh, eh, Asad prochází peklem. V podstatě to ukazuje, že došlo k úplné, úplnému krachu této války, bez, která neměla žádný smysl a je to peklo, kam on stáhl miliony lidí, eh, zbavil je budoucnosti. A zde ale ještě to peklo nevyhaslo. Přišla chvíle, ale abychom začali myslet na rekonstrukci, materiální rekonstrukci, určitě ano, ale především na rekonstrukci života těch nejmladších, těch dětí. Je to, jsou to miliony dětí, které přišly o možnost chodit do školy, které přišly tedy o svou budoucnost. Evropská unie se musí angažovat, vytvořit víceletý plán, aby tyto děti chodily opět do školy. To tady nestačí pouze humanitární pomoc, ale skutečná rozvojová pomoc. To je zásadní cíl, který musíme prosazovat na třetí konferenci Solidarity se Sýrií. Eh, Děkuji, pan Vistisen na jednu minutu. Děkuji. Hovořím situace v Syrii je příklad toho, co se děje, když parlament eh, se eh, snaží dělat zahraniční politiku. My proklínáme Ameriku, protože tam intervenuje a teď vlastně eh, teď je zde Turecko, Rusko a Irán, všechny mocnosti, které vlastně mají tam také své zájmy a které jsou vlastně proti zájmům Evropské unie, ale kurdové, se kterými jsme se spojili, bojovali proti islámskému státu a proti Asas, Asadovi, tak ty jaksi zůstávají v pozadí. Jakožto logický důsledek je zde kritika ze strany Evropy a také kritika ze strany USA, co se týká Afghánistánu a Iráku. A to mluví samo za sebe, že američané se snaží vlastně řešit tyto problémy. Transatlantické vztahy jsou důležitá bezpečnostní síť pro Evropu a bylo tak tomu vždy, vždy tomu tak i v budoucnu bude

Pan na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající Situace v sýrii vůbec ještě není vyřešena. za pár týdnů se sejde třetí konference Eh, hostit bude vysoká představitelka, musíme podpořit nutnost eh, zahájit ženevský mírový proces na základě eh, rezoluce 254 a trestně stíhat ty, kteří spáchali válečné zločiny. zde je třeba investovat skutečně do Eh, dlouhodobého blaha syrského lidu, aby byl odolný vůči těmto výkyvům, excesům. A zde je třeba je tedy více zapojit, zapojit i různé organizace této konference a eh, Máme zde již projekty, jako například <clears throat> projekt Kolomba, <clears throat> ten humanitární koridor, ale je třeba skutečně seriózně začít organizovat takový systém bezpečných návratů. Zde na závěr bych řekl, něco k tomu, e, e, to, že tedy e, zde je třeba, jak řekl i papež, je třeba plédovat pro dialog mezi různými náboženstvími a to je skutečný mírový, mírové poselství, které on nám tímto říká. Děkuji. Pověsky, eine minute. Eh, situace v Syrii je... Situace v Syrii zdaleka není vyřešena. Je to vidět v diskusích zde, je to eh, vidět na, eh, vzhledem tomu, kolik hodno, různých hodnocení situace tady zaznívá. Ale já chci říct jednu věc. Pro všechny, co řeší Syrii institucionálně, tak to mm, mm, nemá vliv, jsou tady různé dohody, Eh, předstírané nebo pravdivé. Není tady ale důsledná akce vojenská, humanitární, především v posledních měsících. Eh, eh, není tady také důslednost, co se týče pravidel. Z těchto důvodů nejsme úspěšní. Víme, kdo je nejdůležitější hráč. Turecko, Izrael, Rusko, Turecko, eh, Asad. Ti eh, za těchto podmínek, toho nepořádku, toho, té nedůslednosti, nesystémových hodnot, mají nejlepší výsledky. Bohužel tyto výsledky nejsou dobré pro zemi. Děkuji. Paní Jill. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Včera e, syrské e, síly zautočily na poslední baštu ISIS. Já vítám, že místní orgány se e, dohodly na vytvoření transitní cesty blízko města Sol, aby mohla být poskytnuta humanitární pomoc rychleji. Nicméně služby v táboře El Hor jsou, dochází zdravotní služby, voda, hygienické, sanitární zařízení jsou urgentně potřebné. Proto je dobré, že EU je hostitelem dobře načasované konference v budoucnosti Sýrie eh, a regionu, tedy v březnu. A já mám otázku, jak zajistíme, že konference se nebude zaměřovat jenom na humanitární pomoc, ale také bude mobilizovat mezinárodní, regionální podporu eh, směrem k politickému řešení. Eh, politické řešení konfliktu musí být předpokladem eh, větších investic EU do eh, rekonstrukčního procesu. Eh, rozhodnutí prezidenta Trumpa stáhnout se z, ze Sýrie. Ehm, musíme tedy akceptovat, že Asad zůstane a jaký dopad to bude mít na, eh, defi, na, na podporu EU politické transformaci. Děkuji. Paní Gill. Paní Žebovská žádá modrou kartu. Souhlasíte s tím? Paní Žebovská. Ah, OK. Náborská. A omlouvám se, to bylo nedorozumění. To mělo být přihláška do Catch the Eye. Tak já jsem špatně rozuměla, takže slovo má pan Diaz de Mera na jednu minutu paní předsedkyně. Více než 300 tisíc lidí zemřelo kvůli válce v Syrii a 3 miliony uprchlíků a vysídlených. Je to největší humanitární katastrofa v nedávné historii. Evropská unie musí Eh, se snaží řešit pacificky tento eh, konflikt. Ne, může to ale dělat sama. V březnu se bude konat eh, třetí konference EU a OSN o budoucnosti Syrie a celého regionu. To je dobrá zpráva. Je třeba humanitárně podporovat i mm, se zmobilizovat peníze tedy z fondu a včetně podpory, politické podpory pro dialog, pro vyjednávání o míru na půdě OSN. <clears throat> tak jak to i říká rezoluce 2254. Hovoří se o definitivním konci islámského státu, ale to není definitivní konec konfliktu. Syrie potřebuje Evropskou unii a mezinárodní společenství, ale musí se mm, mezinárodní společenství více angažovat za, za jejich budoucnost. Zde i mm, Pešmerkové dostali třeba jednomyslnou podporu našeho parlamentu a tedy tito bojovníci potřebují podporu a e, potlesk nás všech. Děkuji. Děkuji. Je jasné, že když se chcete přihlásit ke Catch the Eye, tak nepoužívejte prosím modré karty, ale bí, tu bílou, bílý list, anebo ruku, protože jinak e, se si myslím, že jde o přihlášení se v rámci e, modré karty paní Gomeš na jednu minutu. Děkuji, hovoříme zde o humanitárním koridoru a musíme ty kriminální činy tedy eh, uvést před ale Evropa neudělala nic a proto se tam mohl prosadit Putin členský. Členské státy se nedokázaly prosadit v rámci své společné obrané politiky a říká to i průzkum Eurometu, je to špatné pro Sýrii, ale i pro Evropu. Co děláme v Sýrii? Nemusím musíme tam, jsou tam lidé, kteří jsou eh, mučeni a pronásledováni teroristickými skupiny. Hovoříme o zahraničních bojovnících, foreign fighters, kteří vlastně se přidávají na stranu um, islámského státu a potom se chtějí vracet a to a to vede v Syrii k tomu, k tomu že také kurdské, že tedy kurdský lidé jsou vlastně bojují a, a jsou proti ním tedy jiní, jiní teroristé. Ale toto nesmí pokračovat. Evropská unie nemůže prostě jí se spokojit pouze s humanitární pomocí, ale my musíme skutečně jednat a aktivněji. Děkuji, pan Helvení, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, v poslední době jsem byl dvakrát v Syrii. Já jsem vlastně se setkal se zástupci křesťanské menšiny v Homsu, v Damašku a v Alepu. A bylo pro mě jasné, že sankce evropské a mezinárodní komunity proti syrskému režimu také vlastně zasahují miliony těchto eh, lidé. Jsou to lidé, kteří nemají žádnou práci, nemají příjem a jsou ve skutečně velmi špatné situaci. Musíme něco udělat pro Suřany, tak aby mohli zůstat doma ve své vlasti. Maďarská vláda v posledních týdnech přijala rozhodnutí, že bude podporovat eh, lidi ve zdravotnictví pomocí projektu Otevřené nemocnice, kde pomáháme lidem v Alepu, v Homsu, nezávisle na víře 3 miliony 650 tisíc uprchlíků eh, eh, a my musíme skutečně jim pomáhat, tak aby nesměřovali do Evropy, ale aby se z Turecka vraceli zpět do své vlasti, aby tam měli zajištěnou bezpečnost. Děkuji, pan Freund. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Možná, eh, doufejme, velké, velké otázky je zde, v Sý... jaké jsou dopady války v Syrii. Ty jsme vlastně zažívali ne, i u nás. Co je vlastně naše skutečné uprchlické trauma a jakým způsobem se na tom podíleli Syřané. Toto jsou všechno otázky, které jsou Eh, otevřené a týkají se přímo sou, sousedních států, kde lidé přicházejí v bombových útocích o život. Možná při této příležitosti bych ještě jednou apeloval, v budoucnosti nemůžeme jen přihlížet, když znovu vypukne nějaký konflikt v tomto regionu. Naše šance, šance EU spočívá v silné společné zahraniční politice diplomacie musí být skutečně sebevědomá a jasně jednat. Měli bychom vlastně eh, se zříci principu jednomyslnosti. Pro Sýrii už je pozdě, ale Sýrie bohužel nebude asi poslední zemí a proto musíme skutečně v tomto něco udělat a je nejvyšší čas. Děkuji. Pan Rubik požádal o modrou kartu. Souhlasíte? Ano, tak prosím, pane Rybigu. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Freundovi, že se soustředil na tuto stěžejní otázku, totiž týkající se bezpečnosti syrských občanů. Já jsem osobně byl také v uprchlickém táboře v rámci, eh, když jsme vlastně organizovali humanitární pomoc v rámci výboru, rozpočtového výboru a většina z těch lidí chce zpátky do své vlasti, tak aby mohli. Myslíte si, že Bezpečnostní rada má nějakou oprávněnou šanci, aby v budoucnu eh, zajistil takovouto pomoc, případně ve spolupráci s OSN, aby byl možný návrat těchto lidí do vlasti. Eh, samozřejmě já si nedokážu představit, že teď bychom byli v situaci toto posoudit, ale byl bych velmi rád, kdybychom došli do takové situace, kde by byla vytvořena bezpečná zóna pro Syřany, ale teď samozřejmě ze své pozice já toto nemohu posoudit. Äh, nun haben wir äh, das KCI Verfahren. Máme před sebou postup KCI a já mám tady ten problém, že tady mám hm, velký počet přihlášek do diskuse. Nebudu moci všechny připustit, to je prostě nemožné. Takže dívám se teď na hodinky, máme eh, tedy 16 mm, hodin, skončíme, teď je 15 hodin 54. Takže eh, pokud se nedostanete na slovo, tak můžete eh, tak se musíte obrátit na své kolegy, kteří přetáhli řečnickou dobu. Jako první dostane slovo paní Petr na jednu minutu. Um, zítra v Evropském parlamentu um, bude prezentována Watch seznam. To je akce organizace Open Doors a je to Eh, přehled eh, zemí, kde jsou křesťané nejvíce eh, pro následování. Syrie nyní 12. Předtím byla 15. Zdá se, že tedy